byli eh, v listopadu eh, proces konzultací, který potrvá zhruba půl roku. No a pak vidíme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, eh, mám zde šest návrhů na usnesení a hlasování o nich se bude zítra. Tímto uzavírám debatu a nyní přejdeme k dalšímu bodu na programu, kterým je prohlášení komise k dovozu masa ze třetích zemí. Začneme paní komisařkou Vasilu. Máte slovo. Je mi velice líto, paní předsedkyně. Jedná se o nesmírně zajímavé téma a komplexní téma. Můj projev bude poměrně dlouhý, dopředu se za to omlouvám. Komise má robustní systém požadavků týkající se masa pocházejícího ze třetích zemí. Už řadu let Evropská unie má velmi efektivní politiku dovozu. Tato bere v úvahu vědecké poznatky, vědecký pokrok a stávající epidemiologickou situaci ve třetích zemích. Především věnuje pozornost a slintavce a kulhavce, co se týče dovozu ze třetích zemí, protože, jak víte, v Evropské unii byla zatím tato choroba vymícena. A je to choroba, která potenciálně může působit velké hospodářské škody. Vytvořili jsme detailní požadavky a standardy na úrovni Světové organizace pro zdraví zvířat, jejíž cílem je bránit šíření slintavky a kulhavky. Dohoda VTO týkající se sanitárních a fitosanitárních opatření bere v úvahu, že na jednu stranu země sice mohou používat různé normy a různé metody při inspekci výrobků, tak se tím nutně nezvyšují rizika veřejného zdraví a zvaří, zdraví zvířat. My tedy nemůžeme si vynutit, aby třetí země využívaly přesnou kopii našich pravidel, stejně tak jako třetí země, do kterých vyvážíme my, nám nemohou diktovat plnění jejich národních podmínek. Musíme pouze požadovat, aby jejich opatření měla srovnatelný účinek jako ta naše. Podívejme se třeba na otázku dohledatelnosti. V Evropské unii máme velmi přísná pravidla identifikace jednotlivých kusů dobytka a jejich dosledovatelnosti. když by propukla choroba, tak naše pravidla umožňují dohledat potenciálně infikovaná zvířata, tak aby se omezilo šíření této choroby. Kromě toho nám tato pravidla umožňují, abychom dohledali potraviny i krmiva ve všech fázích výroby. Od zemědělského podniku až na stůl. Na druhou stranu pravidla dohledatelnosti pro třetí země, které do, vyvážejí do Evropské unie, se zabývají pouze tím, že dovožené, dovezené maso nepředstaví neakceptovatelné riziko pro Evropskou unii. Takže jak vidíte, tato pravidla jsou daleko užší než pravidla, která provádíme v Evropské unii. Opatření týkající se dosledovatelnosti dobytka v Evropské unii byla přijata jako reakce na krizi z BSE. A jak si vzpomínáte, vedlo to k zásadnímu snížení důvěry spotřebitelů a výrazně to narušilo vnitřní trh v oblasti obchodování s hovězím masem. Dovolte, abych se nyní trochu podrobněji vyjádřila k efektivním opatřením na snižování rizika, která jsme uplatňovali v oblasti dovozu hovězího masa. Zajišťují totiž tu největší, nejvyšší ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat v Evropské unii a přitom bere v úvahu veškeré standardy o ECD a, a také všechny zásady dohody SPS. Tato opatření se dají zhrnout do pěti hlavních úrovní ochrany a jsou opravdu velmi komplexní. Pouze 12 třetích zemí mimo Evropu je schopno splnit všechny tyto požadavky a následně dovážíme hovězí pouze z těchto pár zemí. Tak náročná jsou ta pravidla. Za prvé, dovoz hovězího je povolen pouze ze třetích zemí, či dokonce částí těchto zemí, kde bylo vydáno jasné potvrzení na základě inspekce komise, které mělo ověřit, že veterinární orgány jsou dostatečně kompetentní a že tam panuje dostatečně dobrá situace v oblasti zdraví zvířat. Za druhé, území původu hovězího dobytka musí být prohlášeno OEI a Evropskou unii jako prosté od BSE. Země, které vyvážejí hovězí maso za třetí, musí mít schválený kontrolní plán týkající se specifických reziduí veterinárních léčiv a, a prostředků na navyšování nábytku hmotnosti, které jsou zakázány v Evropské unii. A za čtvrté, veškeré dovozy čerstvého masa musí pocházet ze schválených, schválených a autorizovaných jatek, která byla pro tento účel zanesena na zvláštní seznam. Za páté, máme konkrétní podmínky týkající se produkce masa a jeho skladování. Kromě toho ještě máme další vrstvu ochrany, a to v tom, že umožňujeme, aby určité druhy masa byly dováženy pouze z Austrálie, Kanady, Chile, Nového Zélandu a ze Spojených států je to maso, ve kterém je kost. Co se týče ostatních zemí, tak z nich se může dovážet pouze eh, uzrálé maso a maso bez výmětu a bez kostí. Následně tedy inaktivace virusu a eh, kulhavky a slintavky zajišťuje další bezpečnostní opatření. Dodávky masa na evropský trh musí certifikovat úřední veterinární lékař, který zaručuje, že všechny tyto podmínky byly plně, splněny. Jakmile se dodávka dostane do Evropské unie, proběhne další kontrola, kterou provedou oficiální veterinární služby členských států a to v kontrolních staniš, stanicích na hranicích. Veškeré dovážené maso musí být zkontrolováno povinně veterinářem. A tyto hraniční eh, veterinární stanice musí zkontrolovat jak dokumenty, tak eh, identitu daného zboží a musí ho zkontrolovat fyzicky. Co se týče dováženého masa, tak se musí stoprocentně kontrolovat dokumentace a identita eh, na hranici. Kromě toho veterináři fyzicky kontrolují minimálně 20 veškerých zásilek dováženého masa. A kromě toho tady ještě existuje další hladina ochrany. A to tím, že zakazujeme skrmovat určité látky. Následně tedy druhy v Evropské unii, které by k tomu mohly být citlivé, nebudou ohroženy virem slintavky a kulhavky, který by se dostal na Evropskou unii kdyby se dostal do Evropské unie přes všechna tato opatření. A tato opatření jsou navíc plně harmonizována. V roce 2006 FSA řekli, že tato opatření účinně snižují riziko zanesení slintavky a kulhavky do Evropské unie. EFSA v této oblasti řekla, že Evropská unie tímto má sofistikovaný systém kontroly dovozu. Zdá se, že tato opatření jsou velmi účinná u legálního obchodu masem a masnými výrobky. A tím se dostávám k další věci. Došlo k harmonizace, do, harmonizaci dovozových podmínek v 70. letech a od té doby jsme v Evropské unii nikdy neměli prostřednictvím legálně dovezeného masa propuk- žádné propuknutí a slintavky a kulhavky. A nemusím připomínat, že to, co vzniklo ve Spojeném království v roce 2001, tak eh, to bylo způsobeno zanesením nelegálně dováženého masa, dá se předpokládat, že z Ázie, a nelegálními krmivy. Domnívám se proto, že bychom se měli soustředit na ty oblasti, ve kterých tkví hlavní rizika a měli bychom se zaměřit na nelegální či osobní dovozy, spíše než bychom příliš regulovali legální dovozy. A doufám, že jste všichni uviděli, že jste všichni viděli a na letištích a na dalších vstupních místech do Evropské unie plakáty, ve kterých se cestujících vysvětlují pravidla týkající se vnášení prostředků eh, produktů živočišného původu. Někteří z vás vyjádřili určité obavy týkající se dovozu hovězího z Brazílie. Ráda bych vám připomenula, že jsme ustanovili další podmínky pro dovoz, dovoz brazilského hovězího a to v loňském roce. Patří mezi ně, kromě tedy všech těch požadavků, které jsem zmínila, to, že zemědělské podniky původu jsou předmětem auditu a musí být schváleny brazilskými orgány. Brazilské orgány kromě toho vyžadují, aby hovězí dobytek, jehož maso mají do Evropské unie, je, byl a, individuálně označován a registrován v databázi. Tento dobytek představuje méně než 1,5 celkového počtu hovězího dobytka v Brazílii, tedy 2,9 milionů kusů dobytka, v, ve schválených farmách. Brazilské orgány následně znova vyhodnotily ty zemědělské podniky, které chtějí produkovat hovězí na vývoz do EU. Z celkového počtu více než 10 tisíc zemědělských podniků, které v listopadu roku 2007 mohly vyvážet do Evropské unie, zůstalo pouze 1708 zemědělských podniků, které byly schváleny i nadále. A následně evropský dovoz brazilského hovězího dramatickým způsobem klesl. Na začátku roku 2009 jsme zaznamenali určité nedostatky během inspekce, kterou prováděla komise. Brazilské orgány plně spolupracovaly při odstranění těchto nedostatků. Celkový nález ale nepodložil žádné další omezování dovozu hovězího z Brazílie. Pokud se týče současné situace, zavádění dalších restrikcí na dovoz z Brazílie by mohlo znamenat, mohlo být interpretováno jako protekcionismus a mohlo by to být výzvou pro naše opatření ve VTO. Nesmíme zapomínat také na to, že také v EU se občas vyskytují problémy v oblasti zdraví zvířat nebo bezpečnosti potravin a my chceme, aby také třetí země na toto reagovaly přiměřeně. Proto my chceme dávat pozitivní příklad a tedy řídit se pravidly vyplývajícími z mezinárodních smluv. Chtěla bych na závěr ujistit parlament, že komise se bude nadále soustředovat na nelegální dovozy, které představují největší hrozbu pro naše vysoké standardy. Komise také nadále si bude počínat proporcionálně a přiměřeně eh, v souvislosti s dovozem ze třetí zemí, zejména z Brazílie budeme zajišťovat vysokou úroveň veřejného zdraví a zdraví dobytka v EU a tak, aby to bylo respektování, respektováno na mezinárodní úrovni. Já vám děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo zástupcům politických skupin a jako první paní Erans na jménem konzervativní skupiny na dvě minuty. la unión europea impone a los productores comunitarios Evropská unie eh, vývozcům v podstatě stanovuje ty nejpřísnější kritéria, co se týče tedy bezpečnosti potravin. A výrobci v Evropě musí v podstatě respektovat eh, tyto normy jako základní podmínku pro svoji práci. Ale většinou nejsou kompenzovány náklady a zátěže, které jsou opravdu velmi závažné pro zemědělské podniky. Je tu deficit, rostoucí deficit zemědělské produkce, ten je vykrýván samozřejmě třetími zeměmi a jejich dovozem v čele s Brazílii. a bylo by chybou a nedostatkem určité počestnosti dovážet masa, která nedodržují minimální požadavky které má Evropa vůči třetím zemím. Tyto požadavky jsou v podstatě nižší než to, co chceme po našich vlastních výrobcích. Měli bychom správně eh, bylo eh, mít stejné požadavky vůči třetím zemím, ale to bychom šli proti VTO, která zase nechce rozšířit eh, naše dovozy a jejich normy na tuto úroveň. Tak aspoň bychom měli mít zaručeno, že veškeré maso, které přechází přes hranice EU, Eh, jsou ze zemědělských podniků, které byly podrobeny kontrole. To by mohlo umožnit dovozy i z Brazílie. Všem to samozřejmě neospravedlňuje naše zavírání očí, když dochází k určitým nerovnostem, který by mohl veterinární úřad Evropy zjistit při kontrolách. A já bych ráda, aby komise odpověděla, proč chceme mini, mini, minimalizovat tyto eh, nerovnosti, když některé, jak řekla veter, naše veterinární služba, některé podniky neodpovídají našim požadavkům. A tento úřad poukázal na mnoho nedostatků v systému, hlavně dohledatelnosti u těchto zemí a zjistil problémy, početné problémy, co se týče různých dodávek masa v tranzitu, které jde do dalších zemí a nemají certifikát. Jak můžeme tedy zaručit, že tisíc Eh, vlastně podniků dodrží všechny ty normy. Děkuji vám, ale prosím dodržujte řečnickou dobu. Pan Kelly na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud se týče dovozu masa v Evropě, Eh, musíme se držet principu, to znamená férová, ale přísná regulace. Musíme se opírat o bezpečnost spotřebitelů a o ochranu životního prostředí. Eh, systém v současné době je neférový, a není férový a také nechrání spotřebitele. Eh, my bohužel musíme říci, že Eh, je to všechno zbytečně drahé a drahé jsou také dovozy ze třetích zemí, zejména z Brazílie. Situace je neutržitelná. Eh, férové praktiky podle brazilských standardů prostě nestačí pro standardy eh, evropských spotřebitelů. A pokud si na to nedáme pozor, pak se situace zhorší a naše farmy nebudou schopny konkurovat. Vzhledem k tomu, že potravinový řetězec je integrovaný, eh, bude to mít dopady na celý svět. Je to skutečně férové pro evropské spotřebitele? Nedá se očekávat, že nedávná opatření skutečně něco změní a e, skutečně dá se říci, že e, se e, prokazatelně dováží maso, které je pouze označeno, jakože pochází se schválený farem, ale ve skutečnosti jejich původ není jasný. Nemůžeme dopustit, aby to pokračovalo. Je to prostě nefér, je to nefér vůči našim spotřebitelům. Prosazují se tady, vlastně vpašovávají se praktiky, které mm, nejsou nejsou férové. Děkuji. Děkuji vám, pane Kelly. Pan Lyon na dvě a půl minuty za liberální skupinu. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, paní komisařko, eh, také za představení eh, všech možných opatření eh, u našich dovozců. Já se chci zastavit zejména o Brazílii. Eh, řádná vysledovatelnost eh, k určeným farmám v Brazílii, to je naprosto zásadní, abychom zabránili jakékoliv kontaminaci prostřednictvím dováženého masa. Je to zásadní garance pro evropské spotřebitele, farmáře a také daňové poplatníky, kteří by mohli být ohrozeni. Přesto v Brazílii přetrvávají vážné problémy. Eh, také komise eh, konstatovala, že 50 schválených a znovu eh, přeskumávaných farem měla problémy, vážné problémy, například dobytek nebyl řádně označen, nebylo možné identifikovat, odkud pochází, neexistovala dostatečná dokumentace, nastaly tam střety zájmů mezi různými orgány, které se zapojují do identifikace dobytka a nepřesnosti v evidenci. Pane komisařko, v souhrnu eh, z této zprávy bylo ovšem řečeno, že celkově byly kontroly dostatečné, nicméně obsah té zprávy nějak nepodporuje tento závěr a my skutečně musíme být na stráži. Já snad nemusím Eh, připomínat, eh, jaký vliv může mít, jaký dopad může mít velká epidemie, jak to bylo třeba ve Velké Británii, slintavka kulavka, my jsme museli vybít milion zvířat a stálo to 4 miliardy liber takto by se to mohlo opět opakovat. Takže skutečně musíme si dávat pozor. Já nejsem pro restrikce vůči Brazílii, ale já od vás žádám ujištění, že to berete vážně a že komise chce zajistit, že v příští zprávě bude konstatováno, že nedostatky byly napraveny a že tedy naši spotřebitelé jsou chráněni a že obchodujeme s Brazílií na férové úrovni. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Smith na minutu a půl. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, já vám děkuji za komplexní prohlášení, které bylo velmi obsažné A jako veterán první bitvy s brazilským hovězím filmy jsem velmi rád, že tady vidím tolik známých tváří a doufám, že z toho vyplývá, že máme zájem o tuto otázku a že vás podporujeme v oblasti dovozní kontroly a slintavky a kulhavky, ale já myslím, že o to tady tak úplně nejde a že by bylo potřeba to rozšířit. Netýká se to totiž jenom brazilského hovězího, jde tady o širší princip. Naši voliči, naši zemědělci vyžadují, aby dovozy z těchto zemí, které chcem chtějí dovážet, byly podle našich standardů a všech našich standardů. A je mi tedy líto, že vy přijímáte, že Brazílie má nižší standardy pro dohledatelnost než máme my, protože to může zvyšovat riziko zavlečení choroby k nám, protože naši spotřebitelé očekávají přesně ty tež standardy. A všechny standardy, které máme my. Já chápu, eh, co říkáte, co se týče kontroly chorob a šíření chorob, ale tady jde přece o spravedlnost. Naši zemědělci, naši spotřebitelé a my trváme na tom, abychom měli stejnou dohledatelnost v Brazílii a ve třech zemích jako tady. Aby MVO řeklo, že 50% inspekcí zaznamenalo problémy, no tak to je jako když hodíte maso vlkům. To jste tady dneska viděla. Kdy vyjde další zpráva MVO a vezmete ji v úvahu a zakážete dovozy ze všech zemí, které nesplní tyto požadavky? Děkuji mnohokrát, pane Smithy. Pan Nicholson nyní. Paní předsedkyně, chtěl bych říct si jasně jednu věc. Toto není o dovozech ze třetí zemí, toto je o brazilském hovězím, které přichází do Evropy. O tom se tady dnes mluvíme. Je mi velmi líto, že tady stojím bez toho, aniž bychom dnes přijali usnesení. Nevím proč. Vím, že velké skupiny v tomto parlamentu nebyly připraveny a hovořit o tomto brazilským velvyslancem, který eh, loboval a vím, že eh, nehovořili na konferenci předsedů o tom, že je potřeba, abychom měli k této otázce usnesení. Brazilský velvyslanec za mnou nepřišel, a vyloboval. Možná si myslel, že eh, to nemá cenu. Nevím. Možná si myslel na druhou stranu, že mě nezlomí, protože já vám chci zcela jasně říci, že mým záměrem není následující. Musím říct, že vy, paní komisařko, a vaše komise už teď nebudete svazovat ruce zemědělcům v Evropě v oblasti mas, standardu v oblasti masné výroby. A potom vy se tady oháníte VTO. Musím říct, že my tady budeme pět let, nevím, jak dlouho vy budete ve své funkci, ale kdokoliv vás nahradí nebo budete-li to, vy budete muset uspokojit veškeré naše požadavky co se týče dodržování standardu masa, které se dostává do Evropy. Musí to být stejný standard jako u nás a nenecháme se od vás ničit a já doufám, že to sdělíte i svým kolegům, protože se nedá očekávat, že bychom toto přijali. Hovoříme totiž za producenty v Evropě. Děkuji, pane Nikolsne. A nyní pan Baften na dvě a půl minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych chtěl říci, že mi velmi leží na srdci eh, bezpečnost hovězího z Brazílie. Neregulované maso je importováno eh, ze vzdálenosti tisíce kilometrů, je to na úkor našich zemědělců. Navíc to maso je rizikem zanášení chorob jako slintavka kulhavka, jak jsme neslyšeli. Nedostatek pravidel v Brazílii znamená, že vývozci také mají konkurenční výhodu oproti evropským zemědělcům. Je to, vel, je to a, velmi hypokritické, především v kontextu klimatických diskusí. Na jednu stranu se nám říká, že musíme plnit tvrdé cíle a na druhou stranu se obracíme zády k tomu, že hovězí, výroba hovězího nebo produkce hovězího ničí osu, je, má na starosti 80 pokácených a deštných pralesů. Hovořila jste o tom, že pouze 12 firm, které mohly dovážet, vyvážet v roce 2007, a je autorizováno i dnes, ale ty a, ten počet firm narůstá, jedná se zhruba o jednu firmu měsíčně. Na začátku tohoto roku FVO řekli, že zaznamenali v Brazílii velké problémy s certifikací zemědělských podniků a identifikací dobytka. Máme veliké problémy s neidentifikovaným dobytkem eh, na jatkách. Řada inspektorů, jak se také ukázalo, má propojení na farmy, dokonce někdy vlastní farmy, které dostaly povolení vyvážet vězí. Evropští zemědělci mají pravidla, která tady máme pro bezpečnost eh, spotřebitelů a to, že jejich zahraniční partneři nemusí pracovat za těchto podmínek, vede k tomu, že tito zahraniční dovozci mají konkurenční výhodu. Britský, eh, britské zemědělství má velké problémy, protože třetí země mohou dovážet daleko levnější hovězí. Carrefour a Walmart už dokonce zakázali brazilské maso a to na základě toho, že tento průmysl ničí deštné pralesy. Každý rok se vyklučí a dešný prales velikosti Belgie, aby se tam mohla pá, mohl pást hovězí dobytek. A musím říci, že mě opravdu překvapuje, jak je vůbec možné, že máme jednu sadu pravidel pro britské a evropské zemědělce a úplně jinou pro Brazílii. A zdá se, že vy a komise to podporují. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Baftne. Eh, pane Baftne, odpovíte na otázku? Odpovíte na otázku o pana Šmita? Eh, pan Šmit si přeje použít modrou kartu. Prosím, máte slovo. Uh, paní předsedkyně. Já vítám mnoho z toho, co řekl pan Bafton, ale eh, on řekl taky, že neregulované maso se eh, dováží do EU. Vzhledem k té 15-minutové prezentaci eh, paní komisařky, akceptujete, když řeknu, že to v podstatě není pravda a že to de facto eh, podporuje, pardon, podkopává určitou část naší legislativy a že tím vlastně ničemu nepomáháte. Pokud se podíváme na to, co se děje, eh, dováží se k nám maso z Brazílie a z jiných zemí. A to samozřejmě není regulované. Čili ta, je, je to velmi jasný problém. Čili to, co říkáte, eh, je velice důležité. A já říkám, ne, je to skutečně tak, že tady máme neregulované maso, protože Eh, třeba dnes eh, večer jsme slyšeli o tom, jakým způsobem eh, dochází k ignorování inspekcí na jatkách. A de facto se o tom píše, to je naprosto jasná věc. A my jsme na jedné straně. Děkuji vám, pane Bavné. A nyní paní Doc na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisa, paní komisařko, Děkuji vám eh, za eh, vaši prezentaci. Eh, paní komisařko, tak jako mnozí jiní, také já jsem byla poněkud překvapena vaším smířením s tím, že nemůžeme udělat nic, pokud se týče dovozu masa z zemí třetího světa. Vy jste řekla, Eh, že některé země skutečně eh, nemohou, nebo jiné země nemohou vnucovat své standardy Evropské unie a nemůže to být ani naopak. Pro mnohé sedláky eh, to může znít jako velice nefér a já bych skutečně při vší úctě navrhla, že my skutečně ano, můžeme vnucovat normy, pokud, eh, a to tak dlouho, dokud nebudeme mít jistotu, že se skutečně dodržují ty předpisy, o které nám jde. A pokud ne, no tak prostě nebudeme dovážet hovězí z těchto zemí. Mnozí z našich farmářů skutečně eh, trpí a já cítím, jaká je tady eh, zlost v, této, v tomto sále, když toto slyšíme. Děkuji vám, paní Dodds. Budeme pokračovat. A jako další zapsaným řečníkem paní McGuinness na dvě minuty. Eh, paní předsedkyně, já tedy podporuji eh, pana Nikosna a skutečně eh, lituji, že socialisté, kteří z populistických důvodů tady roní krokodýlí slzy, odmítli podpořit požadavek na usnesení. Já bych chtěla říct, že ve všem dlouhé a podrobné prezentaci paní komisařko, kterou jsem eh, oceňovala, tak eh, unikla vám důležitá věc. Vy jste byla donucena jednat jenom proto, eh, že zprotestovali irští farmáři, jejich asociace a že tento parlament je podpořil. Čili bylo to politický tlak. Já jsem eh, vám naslouchala, přečtu si vaši řeč ještě jednou, ale já bych skutečně si přála, abyste přijala tu skutečnost, že vy jste byla prostě donucena k tomu, jste něco dělala. Když se podíváme na vaše čísla, v roce 2007 bylo pouze 10 farem, které směly vyvážet. Dnes jich je přes 1700, které mohou dovážet. No, co, co, co z toho mám vyvádět, eh, vy, vyvozovat? Mm-hmm tady jsou skutečně důležité otázky, závažné otázky, které musí být zneseny. A poněvadž já nemám mnoho času, eh, jenom dva body. Já eh, skutečně eh, nechci se teď zabývat touto komisí, ale příští komise. A prosím, poslouchejte všichni, kdy donutíme, aby se toto dořešilo velice důsledně. My musíme přesvědčit a donutit zahraniční producenty, aby plnili naše normy. Vy možná si neuvědomujete, jaká zloba existuje tady, ale skutečně existuje mezi našimi farmáři. Ano, my máme, eh, pokud se týče eh, pohody zvířat, užívání pesticidů, Eh, velikostí klecí a tak dále. Můžete si být jistá, že skutečně příští komisař to s námi bude mít těžké. Děkuji. Děkuji vám, paní McGuinness. Pan Tarabela na minutu a půl. Paní komisařka, co liš, odlišuje Eh, evropského vězí maso od jiného. Není to jenom chuť nebo cena, ale zejména sanitární normy, které existují v rámci EU, ale ne často v třetích zemích, které vyvážejí. Třeba brazilského vězí maso, veterinární eh, jak posudky byly jas, už tady mnohokrát eh, zmiňovány, Eh, byly testy předány v roce 2007. Testy, které byly teďka provedeny v Belgii, ukázaly, že bakteriologická kvalita argentinského masa je nižší než u místního masa. Například, když maso tedy už přichází na náš talíř. Nemůžeme se divit, když vlastně trvá dva měsíce, než brazilské argentinské maso dorazí do Evropy. V Belgii ta produkce je spotřebována během měsíce od porážky čili je to daleko kratší doba. Čili sanitární normy by neměly být dodržovány jenom námi, evropskými státy, ale také třetími zeměmi, které vyvážejí do Evropy. Pokud tomu tak nebude, tak e, to ukáže, že Evropská komise e, vlastně zklamala ve své odpovědnosti vůči e, spotřebitelům a penalizuje evropské producenty. A co se týče Chile, Spojených států, Japonsku, to jsou cesty, musí, které musíme nadále rozvíjet, protože my musíme mít tu kvalitu, kterou tady chceme i od nich. Děkuji mnohokrát, pane Tarabelo, a nyní paní Harken. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, vy jste říkala, že nemůžeme diktovat stejné standardy, ale že musíme zajistit, aby měli ekvivalentní účinek. Hovořila jste o dohledatelnosti od farmy až na stůl, ale řekla jste nám také, že ve třetích zemích je omezenější tato dosledovatelnost. A pak, když tomu tak je, a vy jste to sama řekla, paní komisařko, tak jak to může mít ekvivalentní dopad? Když se podívám na poslední zprávu FVO na týkající se dovozu hovězího z Brazílie, tak mám pocit, že jak vy, tak FVO bagatelizujete tato, tyto výsledky a minimalizujete negativní informace. Ano, byly, poža- byly dány další požadavky, ale jak řekla paní kolegyně, tak to bylo pouze poté, co začal zemědělský výbor a irské zemědělské organizace na vás tlačit. Já jsem učila matematiku velmi dlouho a kdybych jim dala 12 úkolů, tak jako vy jste měli a oni vyřešili pouze 6 z nich, no tak já bych jim určitě nedala dobrou známku pokud by tři měli velké a tři menší problémy, tak já bych si nemyslela, že to je dobrý výsledek. Především, když jsem s nimi roky pracovala na tom, aby se známku zlepšili. Evropští zemědělci chtějí bezpečný a spravedlivý obchod. My si jako spotřebitele si zasloužíme bezpečnost také a vy máte zajistit obé. Já bych jim určitě za to nedala jedničku, za jejich práci. Děkuji, paní poslankyně, a nyní pan Ashworth. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Byl jsem velmi rád, že chcete dodržovat standardy bezpečnosti v Evropské unii, ale chci upozornit na dvě věci. Za prvé, vy jste hovořila o plagátech na letišti. Musím vám říci, že jsem v životě neviděl žádné varování, dokonce či nějaké kontroly na letištích v Evropské unii, co se týče dovozu hovězího. Tak se prosím na to znova podívejte, protože mám pocit, že se to neděje do míry, do které si myslíte, že se to děje. Navíc jste mě nepřekvapila, co se týče brazilského vězího. Já jsem sám byl, viděl jsem to tam a podporuji předřečníky. Paní komisařko, my, zemědělci v Evropské unii, dodržujeme nejvyšší standardy na světě a to je správné. Ale to si vyžaduje náklady, které prostě nemůžeme přeúčtovat svým spotřebitelům a je strašně nespravedlivé, pakliže vy chcete, aby evropští a spotřebitelé a producenti byli vystaveni výrobkům, které nedodržují stejná pravidla, která musíme dodržovat my. Z minulých zkušeností víme, že to nemůžeme přenechat pouze podnikové sféře, že ta si to nevyřeší. Musíme mít jasnou evropskou potravinářskou politiku. A to přece není protekcionismus. Je to společná zemědělská politika, která má dělat to, co má dělat. Má zajistit kvalitu a kvantitu potravin. Paní potravinář, eh, <laughs> paní komisařko, to byly dva problémy, na které se chtěl upozornit. Nyní pan Des. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Já jsem rád, že paní Heranc eh, se podařilo dostat toto téma na naši agendu. My zde hovoříme a vedeme zcela zásadní debatu o potravinách. Nejde o pranířování Brazílie nebo nějakých jiných zemí, ale zásadní otázka zůstává je, zda eh, jednáme v zájmu našich spotřebitelů. Eh, jestliže řekneme ano, pak eh, to tak musí být. Ale pokud tady máme nutné předpisy, pak ty musí platit stejně pro naše zemědělce jako pro dovozce nemůžeme říct, že je možné dovážet maso ze zemí, kde tyto podmínky nejsou splněny. Dalo by se říct, že evropský hovězí eh, dobytek eh, je trestán, poněvadž když jednomu jedinému zvířeti chybí známka v uchu, eh, je diskvalifikováno celé stádo. Ovšem u brazilského dobytka chybí mnohem více a nic se neděje je třeba, aby také u dováženého zboží byla zajištěna vysledovatelnost. Pokud tomu tak nebude, je to šikana, pokud to, to, to vyžadujeme od vlastních sedláků. Tady se hovoří a měří dvojím metrem. Nejde o to, abychom se tady uzavřeli jako Evropa. Mně jde o to, abychom v Evropě měli férové konkurenční podmínky pro vlastní farmáře, tak, abychom i do budoucna zajistili výživu pro půl miliardu lidí v Evropě. A je jedno, eh, jestli to uděláte vy nebo váš nástupce, ale každopádně parlament nedá pokoj a nepoleví, dokud nebudou konkurenční podmínky stejné pro všechny. My máme dobré argumenty a budeme opakovat tak, aby bezpečnost potravin do budoucna byla jistá. Děkuji vám, paní, pane Desi. Pan Cortes Lastra na jednu minutu. Kolegové, je nezbytné, aby Evropská komise nadále monitorovala a kontrolovala eh, maso na vstupní bude do Unie. Zda, eh, plní všechno, co plnit má. Je to v zájmu EU, v zájmu spotřebitelů, kteří žádají vysokou kvalitu produkce. A je to také otázka pohody zvířat. Chci říci, že toto není problém jednoho odvětví, jedné země. Je to komplikovaná záležitost, která si zaslouží širší debatu. Děkuji vám, paní Gerling. Děkuji vám, paní předsedkyně. Moje, můj region na jeho západě Anglie má vynikající krajinu a produkuje se tam vynikající hovězí. Britští farmáři patří k těm nejefektivnějším eh, v celém světě a udržují maximální standardy. Všechny tyto faktory, jako třeba rostoucí populace a snaha uživit ji, to eh, by se zdálo, že jim hraje do karet, ale není tomu tak. Pouze třeba tento týden eh, v parlamentu řádí vegetariánská lobby a eh, farmáře označuje téměř za klimatické zločince. A na druhé straně ovšem nejsme schopni rigorozně zacházet se zeměmi, stavit se k těm, kteří kvůli hovězímu dobytku ničí lesné, eh, deštné pralesy. My nechceme nic než eh, rovná pravidla pro všechny. Eh, nechceme protekcionismus, ale chceme, aby exporty a tedy importy k nám splňovaly stejné, stejné pravidla, jako musí plnit naši. Děkuji vám. Pan Lavie. Signor Presidente, signor Commissario Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já si myslím, že otázka dnešního večera je jenom opravdu malou součástí daleko širšího problému, protože otázka eh, zákonného chování nebo zacházení vlastně toho, co, co musí splňovat naši producenti a dovozci, to se netýká jenom dovozu masa, ale týká se to také mnoha dalších výrobních eh, sektorů. Co se masa týče, jak, to ví, jak víte, Evropa je eh, s významným dovozcem. My vyrábíme sami pouze 60 našich, eh, naší spotřeby. To znamená, že musíme dovážet, ale chceme zaručit spotřebiteli dobré podmínky. Chceme zaručit zdraví, zachování zdraví mezi spotřebiteli. A to, co jsme dnes slyšeli, jak se zdá, je to, že nemůžeme takové podmínky vnucovat pro dovoz. Ale to určitě není ta správná cesta. Jsou-li nějaké podmínky, které se týkají dohledatelnosti produktů, které se týkají samozřejmě jsou základem eh, všech norem interně pro výběr spotřebitele. Myslím si, že je důležité, abychom je držovali i vně. Děkuji. Děkuji vám, paní De Lange, na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, jako poslední zapsaná řečnice se pokusím shrnout celou debatu a já myslím, že je to možné eh, pomocí nepřeložitelného eh, holandského přísloví. Ale eh, smysl je v tom, že ve stejné situaci musí platit stejná pravidla a to platí také u hovězího a jeho importu. Jinak eh, prostě eh, podkopeme existenční základnu pro naše farmáře. To znamená, že ta, ta, ta vysledovatelnost a Eh, všechno eh, to, co ve Brazílii dělají, musí to dělat stejně, tak jako jsme zakročili v případě eh, chlorem umývaných kuřat z Ameriky. Skutečně my musíme přistupovat stejně a rovně ke všem. Je pravda, že byly přijaty určité kroky, pokud se týče eh, boje proti eh, slintavce, kulhavce, my jsme očkovali dobytek a tak dále. A také musíme označovat řádně každé zvíře a tak dále. Ale také je třeba zajistit, aby produkty z očkovaných eh, zvířat se dostávaly tady do Evropské unie. Tak, děkuji vám, paní Delaně. A nyní, pokud je další zájem o přirážky do diskuse, ano, a zájem je veliký, takže pan Jár na jednu minutu. A prosím, dodržujte minutu. Kolegyně, kolegové, já myslím, že zemědělští experti v parlamentu žádali eh, jednoduchou věc že nechceme nic jiného, než aby všechny podmínky platily stejně jak v Evropě, tak také mimo Evropu. Já jsem s velkým zájmem eh, zjistil, že eh, paní komisařka potřebovala více jak 10 minut, aby nám vysvětlila, že to v podstatě není možné. Eh, mohla jste to udělat také kratší, také jste mohla říct, že parlament má pravdu a do budoucna to musíme prosadit. Moje frakce a myslím, že také parlament eh, žádá, abychom nestavili překážky obchodu, ale právě naopak. Chceme férová pravidla v tržním hospodářství, jak v EU, tak v zahraničí, nic více, nic méně. A to budeme žádat od komise dnes i do budoucna. S tím můžete počítat. Děkuji vám. Pan Watson, paní předsedkyně, paní komisařko, předcházející debata byla o hladu a tyto dvě debaty spolu souvisí. Eh, je, ano, je správné dělat všechno, co můžeme, abychom chránili eh, svoje spotřebitele a eh, my zase také máme pravdu, když chceme udržovat standardy. Bohužel hovězí maso Eh, to je, tady jde o, peněz a, o peníze a bohužel eh, vyrobit eh, kilo vepřového, tedy hovězího masa, potřebuje stokrát tolik vody než kilo soji. My skutečně budeme potřebovat, aby země měly vysledovatelnostní systémy a za druhé musíme také povzbuzovat naše občany, aby přestali jíst maso. Děkuji vám, pane Vocné. Paní kosting na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My samozřejmě máme vysoká očekávání na eh, kvalitu potravin a to se týká nejenom eh, bezpečnosti potravin, ale také standardy pro ochranu zvířat a životní prostředí. Vysledovatelnost těchto potravin jsou zajištěny, tady je zajištěno pouze v Evropě. Ochrana spotřebitele a také konkurenceschopnost evropských výrobků a tím také našich sedláků musí být zajištěna a musí to být v zájmu nás všech. Podle mě je bezpojmenečně nutné, abychom jako eh, členové parlamentu pokračovali v této debatě a zajistili rámcové politické podmínky. Děkuji. Pan Nikulesku má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Víte velmi dobře, že Rumunsko nemá právo prodávat vepřové na evropském trhu ale máme právo dovážet od roku 2010 vepřové z jiných členských států a potom jej znovu vyvážet zpracované. Takže měli bychom mít velmi přísná pravidla, pravidla co se týče eh, těchto záležitostí. A myslím, že tento systém by měl být nahrazen systémem přísnějších kontrol a ne, tady si dělám legraci, ale pravidla by měla být stejná pro všechny. Děkuji, pan Donto má slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Myslím si, že jste odvedli úžasnou práci za vašeho mandátu. Evropa má svůj potravinový mobil, aby chránila své obyvatelstvo. Vaše obyvatelé jsou připraveni platit 100 euro na hlavu, zajistíme-li kvalitu potravin. Dnes na výboru jsme se seznámili se zprávou AV a musím vám říct, jakože nový člen tohoto parlamentu, jsem pocítil dosti takovou nevolnost, když vidím, mladí, mladé spolupracovníky, kteří nechtěli odpovědět na, nebo vaše tady spolupracovníky, kteří nechtěli odpovědět na naše otázky. Vy hovoříte o striktních pravidlech na ochranu našich spotřebitelů. A měli bychom je vnutit těm, kteří chtějí živit naše spotřebitele. Když jde o auta, letadla, tak e, tyto země nám stanovují přísné podmínky kde staví továrny a tak dále. Takže to jsou velmi důležité podmínky přístupy na náš trh, protože se týkají vlastně zdraví našich obyvatel a za to se nemusíme stydět. Děkuji. Pan Šikierský. exportovat... Dámy a pánové, když chceme vyvážet, musíme také dovážet. Obchod rozvíjí ekonomiku, umožní lidem vydělávat. Na druhou stranu ale existují určité podmínky týkající se eh, standardů a jakosti. To je všechno jasné a určitě se na tom zhodneme. Evropa má různé druhy kontrol, inspekcí, kontroluje a, eh, pohyb zboží, který neodpovídá evropským standardům, či by ohrožoval naše zdraví. Ale z toho, co říkala paní komisařka, se nedá očekávat, že ty samé kontrolní postupy, jaké my používáme, vůči našim producentům můžeme očekávat i jinde. Rozuměl jsem tomu, prosím, dobře? Co znamená, že dopad té kontroly, nebo výst- efekt té kontroly bude efektivní. Když se třeba podíváme do Ruska nebo jinam, znamená to, že oni budou schopni vyžadovat od eh, evropského masa takové podmínky, které my nemůžeme očekávat od brazilského vězího. Tam to je stejné ten dopad. Děkuji. Paní komisařko, Máte slovo na závěr této zajímavé rozpravy. Um, Dámy a pánové poslanci, já bych vám ráda připomněla, že já jsem řekla, že my, tedy neřekla, že my nemůžeme eh, stanovit pravidla pro třetí země a mě je skutečně líto, že po 10-15 minutách eh, jsem eh, vám prostě nedokázala popsat pravidla, která vynucujeme. Ale musím připomenout, že současně s tím, jak exportéři masa z třetích zemí, v tomto případě v Brazílii, že tito pokrývají pouze 5 naší potřeby hovězího v Evropě. A současně s tím my jsme velkými exportéry do třetích zemí, třeba prostřednictvím Ruska a dalších. Takže třeba my do, Raska, do Ruska vyvážíme za eh, jednu miliardu eur. A my se pokoušíme přesvědčit Rusko, že nemůžeme akceptovat stejná pravidla jako ta, která uplatňujeme na Rusko. Protože toto jsou pravidla mezinárodního obchodu. My aplikujeme a používáme ekvivalentní pravidla, nikoli pravidla eh, identická. Jsou to adekvátní pravidla, ne tatáž pravidla a používáme je tam, kde se domníváme, že stačí. V případě Brazílie je to proto, že naše mise FDO ukázali, že není vše v pořádku a proto jsme uplatnili velmi přísná pravidla. Pokud se týče poslední mise do Brazílie, ano, problémy byly. Ale, prosím, přeštěte si všechny zprávy naše mise FTO. Eh, FDO mise do našich členských zemí. I tam uvidíte závažná pochybení, a my vyzýváme členské státy, aby to napravili. Čili problémy byly zjištěny v Brazílii, v jednom státu byly tři statky, které měly závažné nedostatky. Brazilské orgány přijaly opatření a Eh, problémy byly zjištěny také u třech dalších podniků, zejména pokud se týče sledování pohybů zvířat, případně eh, komplexnosti, kompletnosti dat. Tyto problémy byly hodnoceny jako problémy méně závažné. Přesto ovšem brazilské úřady přinutily příslušný podnik, aby si opravil databáze. Samozřejmě, že eh, my se vždycky počítají s tím, že najdou nějaké nedostatky, ale naší povinností je tyto nedostatky napravovat, ať už ve třetích zemích nebo v zemích členských. To je naše povinnost vůči spotřebitelům. A já vás chci ujistit, že my nadále budeme vysílat mise do Brazílie, do jiných třetích zemí, tak, abychom zajistili eh, to, že jakmile najdeme nedostatky, bude zjednána náprava. A já vás musím ujistit, že my si počínáme velmi férově vůči našim farmářům, našim producentům i třetím zemím. Zazněla zde poznámka o Rumunsku. Ano, Rumunsko, podobně jako Bulharsko a v minulosti řada dalších českých zemí, měla problém eh, s, eh, s, prasečím morem. A já se vás ptám, eh, nebo vyzývám vás, zeptejte se své vlastní vlády, jakou pomoc jsme vám nabídli při řešení tohoto problému a zajistit to, aby rumunské maso bylo vpuštěno velice brzy na evropský trh. Díky právě té pomoci, kterou jsme nabídli v boji s prasečím morem. Já se domnívám, dámy a pánové poslanci, že eh, prostě si uvědomujeme, že naší první prioritou a povinností je dbát o evropského spotřebitele. A já vás mohu ujistit, že naše inspekční mise do třetích zemí budou velmi přísné a kdykoliv něco nebude v pořádku, pokusíme se to napravit. A zůstaneme na stráži a budeme přísní. A to, jestli se seznam farem bude rozšiřovat nebo ne, to záleží výhradně na brazilských úřadech, zda investují dostatek peněz do toho, aby jejich farmy mohly být schváleny. Pokud ne, tak ne. Děkuji vám, paní předsedkyně. A tím se dostáváme ke konci této debaty. Příští zasedání bude ve čtvrtek, zítra začne v 9 hodin a pokračovat do 13 hodin. Poté od 15 do 17 hodin. Program byl zveřejněn v příslušných dokumentech zasedání a najdete ho také na internetu. Přerušuji zasedání.